povězení týkající se talidomidu. A první řečník je pan González Pons. talidomida? inventado. Proč talidomid? Proto, porque produce malformaciones irreparables. Že to je lék, který vymysleli nacisti a způsobuje deformace dětí čerstvě narozených a nikdo nezabránil jeho distribuci mezi těhotné ženy. Mnoho ginekologů eh, jej běžně předepisovalo. Více než 10 tisíc dětí se narodilo bez údů. Hmm. Ale je třeba říci, že oběti museli čekat 50 let, než se jim někdo omluví. Vlády evropských zemí předtím přivíraly oči. Je to největší hygienická a zdravotní tragédie v historii EU. Matky, které braly léky na doporučení svých lékařů, jsou jediné, kdo cítí vinu. A Často už dnes jsou to starší dámy a nikdo jim neřekl, milá paní, mohli jsme za to my. Všechny matky jsou nevinnými oběťmi a nikdo nemá své děti radši než oni. Nikdy jsme v parlamentu tuto diskusi nevedli. Jedná se o lidské drama, které vyžaduje politické řešení, protože je skutečně ostudné, že o 50 let později ještě nebylo přijato politické rozhodnutí. Moje země za frankistické diktatury eh, stáhla eh, lék o tři roky později. Ve Španělsku je 500 obětí, ovšem uznáno, to bylo pouze 24. Žádná vláda, a to ani ty z mé strany, nechtěla řešit problémy všech postižených. Je to skutečně do nebe volající. Ve Španělsku diktatura oběti skrývala a demokracie na ně zapomněla. Jednalo se o léky, které byly u nás prodávány až do roku 75 a my všichni z mé generace jsme se mohli stát obětí talidomidu. Evropská unie eh, by si měla uvědomit, jaký je přístup německé vlády a jaký je přístup španělské vlády. Talidomid znamená, že jsou oběti, které, kterým se nedostalo omluvy a zítra už bude pozdě napravovat tolik bolesti. Děkuji. Thank you very much. Next speaker. Děkuji vám. A nyní pan Grote na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně. V podstatě je to smutné, že dnes tak dlouho poté, co skandál kolem Tridomidu eh, vypukl, eh, mluvíme teď o tom, že eh, máme 900 obětí, které dosud nebyly řádně očkodněny. A zatím tady neexistuje žádné řešení. A jsem vděčen i komisaři za to, že dnes je mezi námi a že můžeme vynaložit tlak na vlády jednotlivých států, které tento produkt talidomid mm, připustili eh, tady licenci, tady musí existovat eh, nějaký fond, nějaké očkodnění a čas tady tlačí, protože oběti eh, velmi trpí a to každý den a myslím, že bychom z toho měli vyvodit závěry, abychom mohli vynaložit tlak, abychom vyslali zároveň signál do hlavních měst těch států, kterých se tento skandál týká a kde tito lidé žijí. A musím říct, že vzájemné obvinování se e, nebo připisovat vinu jedné e, zemi, to obětem vůbec nepomůže. Ale e, myslím si, že je správné, když tady budeme jednat semknutě, když rozhodně vyšleme signál v tom smyslu, že potřebujeme evropské řešení pro ty kteří nadací kontraganu nebyli odškodněni, tak jak to známe v Německu, ale jako spadají po tento licenční produkt a tito lidé potřebují co nejrychleji odškodnění. A e, jsem zvědav také na reakci rady. Ta lavice, kde sedí zástupci rady, dnes bohužel je prázdná. Byl bych si přál, aby tady byly některé členské státy zastoupeny a aby, naslou, e, aby viděli, že tady byly učiněny přísliby. Ale možná e, vyšleme teď první signál a nepolevíme, budeme naopak dále dále bojovat za to, aby o něch 900 osob, které dosud nebyly žádným způsobem očkodněny, aby tito lidé, aby se jim dostalo eh, práva, eh, spravedlnosti, aby byly očkodněny a aby mm, bylo učiněno právo za dost. Děkuji. Další řečník, paní Gerling. Řečnice, paní Gerling. Děkuji, paní předsedkyně. Mnoho lidí eh, přemýšlejí o tomto produktu talidomid jako o minulosti. Něco, co se stalo uprostřed minulého století a co je vyřešeno. Ale samozřejmě nic nemůže být více vzdáleno pravdě. Eh, dopady talidomadu eh, nejsou jen historickou záležitostí. Pokračuje to dále. Jsou tady. Mnoho těch, kteří přežili talidomid a jejich rodiny po celé Evropě trpí více jak 50 let a trpí stále ještě bez adekvátní finanční podpory a nemohou normálně žít a nemohou pokryt určitě náklady spojené se zdravotní, zdravotní chtějí žít bez starostí a bez bolestí. Ti, kteří ještě pracují, mají velké potíže si ponechat tuto práci každodenní, protože jejich mobilita se zhoršuje. A deprese často mohou být jedním z dopadů těchto, této situace zdravotní. Takže co? Ehm, by mohlo eh, na pomoci. Různé země v Evropě eh, se, tím, eh, se s tím srovnávají různým způsobem. A víme, že v Německu ehm, vláda přispívá a podporuje finančně ti, kteří hm, přežili. Existuje tady nadace Kontraganu. Toto je určitě vítaná, vítaný přísvěk, převzali zodpovědnost. A co ti ostatní oběti hm, v Evropě, které neobdrželi nic, stále čekají, stále čekají hm, na to, že německá vláda převezme ještě více zodpovědnosti a přidělí Ehm, skromně skromným ehm, příspěvek, ale tyto částky se eh, zmenšují. Proč jsme to tady přednesli v Evropském parlamentu? Pro mě to znamená eh, říci komisi, prosím, pane Androkajtise, pomozte nám ehm, dostat tuto věc kupředu, pomozte nám udělat takovou dohodu, Eh, která mm, by mm, platila pro všechny, pro každé jednotlivou oběť, tak aby zbytek svého života mohli žít v pohodlí, které jim bylo dosud upřeno. Thank you. Děkuji, paní Besara Basterče. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, je významné, že právě dnes na plénu diskutujeme o skutečnostech, k nímž došlo před více než 50 lety. Oběti stále trpí důsledky. Mnoho občanů se ptá, co se za celou tu dobu dělo. A odpověď je, že o půl století později mnohé oběti talidomidu stále požadují, aby se jim dostalo spravedlnosti. Chtějí eh, mít alespoň minimálně důstojný život. Tragédie talidomidu změnila historii léků v Evropě. Byly schváleny právní předpisy zajišťující lepší kvalitu a bezpečnost, tak aby nedocházelo k podobným farmaceutickým katastrofám, i když ten současný model také ještě není eh, dostatečně transparentní. Nicméně bohužel stejným tempem nepostoupilo očkodňování dětí, které dnes jsou předčasně staré po mnoha letech utrpení. Často si nemohou zaplatit potřebnou lékařskou péči, je třeba poukázat i na zvláštní nespravedlnost vůči španělským obětem. V roce 72 byla zřízena nadace Contergan, eh, kdy, podle které vlastně se měly eh, podpory dávat všem. Ovšem podporu dostalo 3000 Němců a pouze jeden Španěl. Řada dalších postižených z jiných zemí dostali eh, oškodnění od vlád, dokonce v Austrálii. Ovšem ve Španělsku se nic takového nestalo. Od eh, své činnosti poslankyně eh, také sleduji eh, boj Združení Avite, což je španělské Združení obětí talidomidu. Pane komisaři, je třeba jednat. konkré, potřebujeme konkrétní opatření, aby se skončilo s diskriminací obětí. A je také třeba vytvořit společný protokol v EU, tak jak je nadneseno v této ústní otázce. Všichni evropští občané postižení talidomidem by měli dostat stejnou kompenzaci. Musíme jednat bez další dalšího prodlení, protože eh, jim to dlužíme, je to spravedlivé a není nic více v rozporu s hodnotami EU než diskriminace. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní pan Ek. Paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Případ Kontraganu je asi nejznámější katastrofa kolem léčivého přípravku, kterou eh, má na vině farmaceutický průmysl. Eh, poté, eh, co došlo k pokusům, tak zase vidíme, že obecně pokusy na zvířatech jsou špatnou cestou. Takže německá firma Grünenthal pod názvem Kontragan dodala tento medicament na trh. Ve několika zemích platil jako bezpečný produkt. Pro těhotné a ženy a mladé matky to bylo připuštěno, přestože nebyly učiněny žádné zkoušky. Po celém světě to bylo 5 až 10 tisíc poškozených dětí, které se narodily. A kromě toho neznámé číslo eh, dětí, které se narodily mrtvé. Oběti kontraganu byly naprosto nedostatečně očkodněny a 900 eh, z nich vůbec ne. Dnes často ani nejsou schopny pokrýt své léčebné výlohy. Evropská unie musí poté, co firma Grünenthal neučinila nic, musí pomoci obětem. Všichni eh, postižení by měli dostat srovnatelnou kompenzaci, vyšší důchody a měli by mít jednodušší přístup eh, k mm, pomocným pomůckám a eh, asistentům. Oběti mají právo na pomoc, potřebují domovy bez bariér a potřebují život, který budou muset spolu sami určovat. Jsem pevně přesvědčen o tom, že Evropská unie se společným trhem pro farmakoncerny může vypracovat společný systém pro podporu obětí léčivých přípravků, a i když to dnes ještě není v kompetenci Evropské unie. Jako člen výboru Envy je to pro mě obzvláště důležité, aby se komise a rada k tomu vyjádřili, aby vedli diskusi o přísném dodržování pravidel a o zodpovědnosti farmaceutických koncernů, které uvnitř, fungují i uvnitř a mimo Evropu. Oběti potřebují společenskou akceptanci, ale potřebují především spravedlnost. Spravedlnost e, ti se jí musí dostat a my, Evropská unie, bychom eh, měli jim eh, umožnit tuto spravedlnost. Pane komisaři, eh, německý bývalý kancléř Willy Brandt jednou řekl, politika potřebuje etický základ. A k této větě už není zapotřebí nic dodávat. Děkuji. Evans. Pan poslanec Evans. Paní Pardon. Eh, děkuji, pane předsedo. Už po mnoha letech bojují eh, přeživší této aféry za spravedlnost eh, i v mém volebním obvodě. My musíme všichni se zasadit o to, aby se konečně něco dělo protože oni si to už moc dlouho zaslouží. Co se týče Eh, role eh, německé vlády v souvislosti s tímto skandálem. Tam se jednalo pouze o jeden eh, soud, kdy cené důkazy Eh, ne, nebyly uplatněny a eh, oběti eh, v důsledku toho nemohly se domoci své, svých práv. A, takže většina nedostala nic. Žádáme spravedlnost pro všechny ve všech zemích a jakožto volení zástupci chceme, aby e, také byla e, zajištěna odpovídající péče e, o ně což jim jaksi svět dluží už 50 let. Několik tisíc dětí tímto bylo postiženo a podle posledních informací je předpoklad, že jich možná bylo daleko více je mnoho důkazů o utrpení a, a e, potřebách e, těch, kteří e, toto přežili. Stačí se podívat ve Spojeném království a v Německu, jak je to naléhavé. Ehm, tento návrh a kampaň za spravedlnost eh, na konci této 50 letého eh, boje eh, získala podporu napříč politickým spektrem a myslíme si, že je potřeba, aby se to tedy dostalo k nějakému konci. Já nyní paní poslankyně James. Já bych chtěla říci, že skutečně oběti napříč celou Evropou eh, velice vytrvalé e, se domáhají svých práv a před devíti měsíci bylo řečeno tady, že konečně je potřeba ten skandál s nedostatečnou pomocí vyřešit. Je to 60 let starý problém a během těch 60 let německý vládní systém a dotyčná firma udělali e, maximální, e, jak si dopustili maximální totální prokrastinace a měli by se stydět za ten výsledek, kdy se eh, jaksi si eh, využili každou záminku pro to, aby se k tomu nemuseli postavit čelem. Je to naprosto skandální a v rozporu s lidskou důstojností, aby takové chování pokračovalo. Lidé jsou lidské bytosti a musí se s nimi jako s takovými zacházet a je třeba určit přiměřenou částku, která jim pomůže, eh, jak budou se starnout, eh, překonávat problémy, kterým jsou v důsledku svého eh, postižení vystavení Lidská práva a minimální mzda jsou garantovány zdravým lidem. Proč je tak těžké najít odpovídající částku majetku obětem, které eh, jinak nemohou důstojně hm, se vypořádávat se svými problémy. Takže já apeluji na komisi, na vlády, na poslance, aby nechali stranou obchodní zájmy firem a eh, zasadili se eh, o to, aby tento, hm, jak si toto ostudné zdržení už konečně skončilo. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař Andrej Kajtis. Eh, Vážené pane předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za možnost eh, se dnes vyjádřit. Katastrofa kolem Talidomidu nám dnes připomíná, vždycky bude připomínat, potenciální tragické důsledky, i když neexistuje žádný regulační rámec pro takové přípravky. Talidomid a katastrofa s tím spojená ovšem posloužila jako důležitá hybná síla pro to, aby Evropská eh, unie a legislativa byla inspirována k tomu eh, vypracovat dohodu, Um, dohodu o ochraně veřejného zdraví. Původ této tragédie eh, se datuje eh, z 50 let a pořád je tady ještě mnoho přeživších, kteří eh, žijí s těmito důsledky. Přeživší, kteří potřebují morální, společenskou a finanční podporu, zvláště ve zdravotních, ve jejich podmínkách, které se zhoršují den za dnem. Vážení poslanci, napsali jste mi osobně a Eh, také komisi a podtrhli jste tuto otázku a voláte po, po podpoře pro tyto oběti. Já jsem se setkal s přeživšími eh, tady talidomidů z Velké Británie, Itálie, Španělska a Švédska. Bylo to minulý rok v Bruselu. Diskutovali jsme společně o jejich žádosti. Eh, vidím, že je tu potřeba najít vhodné řešení pro všechny přeživší, zajistit kvalitu jeho, jejich života. Proto jsem učinil několik kroků, abych je mohl podpořit. V září 2015 jsem informoval národní vlády pěti zemí Eh, které se kterým ehm, leželo na srdci v setkání se zástupci eh, těchto ehm, obětí. Šlo o to zvýšit eh, společenské povědomí. Ehm, poděkoval jsem přeživším za to, že přijali mé pozvání a že se zúčastnili této události. A tady Eh, velmi otevřeně o tom mluvili. V říjnu jsem se také setkala se členy Evropského parlamentu a diskutovali jsme o tomto tématu a o možnostech, jak zvýšit povědomí ehm, o situaci těchto lidí v Evropě. Také jsem o tomto diskutoval několikrát ehm, od začátku mého mandátu a to s různými združeními, ehm, združením farmaceutického průmyslu FBA. Před pár lety jsem také mluvil před tímto parlamentem o klinických zkouškách, testech, jak si vzpomenete. Toto téma je úzce s tím propojeno. A byl bych rád, kdyby farmaceutický průmysl převzal více morální zodpovědnosti. Ale je zapotřebí vidět, že 168, článek 168 smlouvy o zdravotních službách a léčebné péči, tady se mluví také o zdrojích, které jsou zde přiděleny a toto je v kompetencích členských států. Jak všichni víme, tak systémy očkodnění bohužel v současné době nejsou v záležitosti nebo kompetenci Evropské unie. A proto komise není v situaci, kdy by mohla stanovit rámec pro očkodnění na evropské úrovni. Může pouze podpořit to, že se najde politické e, řešení na úrovni členských států a to otevřenou spoluprací. Rád bych vás, eh, členy Evropského parlamentu, eh, povzbudil k tomu, abyste i eh, nadále apelovali na své národní vlády. Ehm, je zapotřebí ehm, podpořit ehm, výzvu těch přeživších. A na závěr bych znovu rád zdůraznil společenskou zodpovědnost farmaceutického průmyslu, který by měl podpořit oběti v této situaci ale mluvíme i o, o, o, o chybách v této oblasti obecně. Děkuji. Thank you very much, Commissioner. Děkuji vám, <clears throat> pane komisaři. A nyní za skupinu EPP vystoupí pan Mikulášik. Grazie, eh. Děkuji, pane předsedající. Vážení Kolegové, vážené kolegyně, je to už více než 60 let, co se začal předepisovat lék talidomid o německé firmy Gnental, byl prodávaný pod názvem Contergan. Tento lék byl povolený i v dalších 52 zemích světa a také v mnohých evropských státech a měl stejně negativní účinky jako ve státě, kde byl vyvinut, tedy v Německu. Víme, že měl hrozné účinky na plod, děti se rodily s takzvanou fokomelí, to znamená, že e, dlaně jim vycházely přímo z ramenou, neměly horní končetiny, ale byly tam i další postižení srdce, vnitřních orgánů, Eh, mělo to eh, účinky na sluch. To všechno byly tragické účinky léku, který byl eh, podáván jako lék proti raní nevolnosti v těhotenství a nebo jako lék k léčbě bolesti hlavy nebo obtíží při chřipce. Mrzí mě, že jsme dodnes nenašli společnou řeč a ohledně toho, jak odškodnit oběti protože tady se nejedná jenom o tři tisíce očkodněných obětí, jsou to desítky tisíc po celém světě. A chci připomenout, že mnohé matky byly postiženy do té míry, že se jim narodily mrtvé děti anebo e, předčasně potratili. Kdyby ten lék přitom nebrali, tak by se jejich děti narodily zdravé. Děkuji. Děkuji za skupinu SAD. Nyní vystoupí paní Cabeson Ruiz. Děkuji vám, pane předsedající. Krize s talidomidem byla tak závažná, že eh, vlastně vyvolala se spuštění systému farmakovigilance na evropské úrovni. Ovšem mm, ve Španělsku 500 obětí, další stovky ve Spojeném království a Švédsku, bohužel už jich eh, tolik eh, dnes nežije, ale velice trpěli a nezapomínejme, že se jim vůbec nedostalo sluchu, byly úplně zapomenuty tyto oběti. Je třeba uvědomit si společenskou odpovědnost daného podniku, ale také etickou a politickou odpovědnost členských států. A právě to žádáme po komisi, aby se snažila koordinovat tuto reakci, tuto pomoc obětem. Ve Španělsku socialistická vláda v roce 2010 vydala vyhlášku, kterou uznává tyto oběti a snaží se je kompenzovat, ale je jasné, že zatím to nebylo dostatečné. Proto chci ještě jednou zdůraznit a vyzvat k tomu, aby komise zahájila tuto koordinaci mezi členskými státy, tak, abychom všichni společně hledali spravedlivou eh, odpověď pro tyto oběti. Děkuji. Děkuji za zelené. Má slovo paní Rivazi. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji, pane komisaři. Vy jste řekl, že to je v odpovědnosti členských států odškodňovat oběti. Ale nemluvíte tady o jedné směrnici, která se nás velice týká. Překvapuje mě, že ani kolegové to nezmiňují. Je to Evropská Eh, směrnice o vadných výrobcích z roku 85. Tuto směrnici je třeba zásadně přeskoumat. Eh, jsou tam obsaženy lhuty, které vlastně už nevyhovují realitě. Oběť může jednat teprve ve pouze ve lhutě třech lete, tří let, od kdy se vlastně dozvěděla o té újmě. A tyto lhuty jsou příliš krátké. K čemu to vede? Vy tady mluvíte o případu Španělska a ten skandal s s talidomidem je skutečně dramatický. 180 obětí se obrátilo na nejvyšší soud a nejvyšší soud v důsledku směrnice z roku 85 dospěl k závěru, že tento skutek je promlčen a lidé tedy nemají nárok na odškodnění eh, od laboratoře Grinental, která prodávala talidomid. To není problém členských států, to je problém směrnice, která byla schválena v roce 85. Druhá věc. V této směrnici z roku 85 je řečeno, že oběti musí prokázat příčinný, eh, příčinný důsledek mezi vlastně jejich onemocněním, lékem a poškozením. A co udělali Němci? Němci vlastně otočili to důkazní břemeno a to je třeba udělat i v té nové směrnici. Eh, třetí věc, když oběť má nějaké vedlejší účinky, tak pokud je to v příbalovém letáku, tak ten člověk nemá vůbec žádný nárok na očkodnění. Takže, pane komisaři, vidíte, je třeba tlačit na laboratoře tak, aby očkodňovali své oběti a za to odpovídá Evropa. Děkuji, děkuji, pane předsedající. A nyní za uh paní eh, poslankyně Bicoto. Děkuji, pane předsedo. V 50. letech eh, talidomid byl předepisovaný ženám jako lék proti nevolnostem a poté se zjistilo, že ve Španělsku, Itálii, Německu, v Anglii to vyvolalo eh, mnoho eh, malformací u novorozenců a dodneš, eh, dodneska žijí lidé, kteří to zažili na vlastní kůži. Kdo za to může? Ta německá firma, která se mm, nepostavila čelem ke své odpovědnosti, ale také německá vláda, která se snažila ty problémy zamlčet. Německo, které zrovna všechny poučuje, tak se snažilo tuto pravdu Eh, eh, zakamuflovat, takže se stalo spolupachatelem eh, tohoto skandálu s talidomitem. A tady konečně v tomto fóru hovoříme o tomto letitém problému a je pravda, že združení Eh, osob, které tedy také mimo to, to podalo eh, k soudu, eh, říká, chceme, říkají, chceme pravdu, chceme omluvu, chceme uznání a chceme přiměřenou kompenzaci. My žádáme, aby konečně byla spravedlnosti bylo učiněno zadost pro všechny ty matky, které se cítily vinné tím, že tento prokletý lék brali. Děkuji. And Eh, dnes bych chtěla eh, říci, že podporuji eh, oběti této tragédie, aby se jim dostalo pravdy, kompenzací a aby se jim ulehčila jejich, jejich těžký život, kdy desítky let trpí traumatem způsobeným tím, že se jim narodily eh, malformované děti a eh, je eh, třeba, abychom konečně uznali jejich práva. Jestliže je potřeba nalézt prostředky pro to, aby se usnadnil život těm, kteří musí žít s talidomidem a jeho důsledky. Spojené království nicméně není eh, jedinou vinou stranou. Německá eh, vláda eh, se rozhodla také, bo by se měla rozhodnout vzít na sebe odpovědnost podobně jako vlády jiných zemí. Odhad nákladů mezi 18 a 29 miliony eur není eh, zase tak moc v, v státních rozpočtech a přitom by to znamenalo veliký přínos pro rodiny těchto lidí. A tato o, je, je potřeba, aby se eh, těmto lidem eh, učinilo zadost, dokud ještě jsou mezi námi. Děkuji a nyní má slovo eh, pan poslanec Kaputo. Eh, děkuji. Tragédie talidomidu se dotkla několika členských zemí a eh, mnoho obětí se zatím nedočkalo kompenzací o 50 let později. Podnik který ten lék vyráběl, se nakonec omluvil, ale žádné kompenzace nenabídnul a je potřeba podpořit oběti i jejich rodiny a přijmout rámcový protokol, který zajistí všem obětem talidomidu eh, kompenzace bez ohledu na to, z jaké země pocházejí. Eh, Rada a komise by se měly obrátit na členské státy, aby našly řešení a aby se našly přiměřené kompenzace pro oběti talidomidu. Mám slovo paní McGuinness. Sorry, how much? Kolik mám času, pane předsedo? Kolik času mám? Děkuji. Je důležité, že vedeme tuto diskusi a chtěla bych říct, já doufám, že mě v tomto všichni podpoří, eh, Slova slova Kendall se eh, Nila eh, a, další, a dalších. Myslím si, že bychom měli říct, že tito lidé pracovali s velkou účinností, s velkou důstojností a myslím si, že pokud nic jiného, tak bychom měli uznat jejich práci a jejich pracovitost a jejich neuvěřitelnou trpělivost, protože to byly oběti, které se pokoušely, aby jejich hlas byl vyslyšen. To na mě vždy udělalo velký dojem. V neděli večer jsem se dívala doma na televizi, bylo tam britské drama s názvem Midwife, která ukazuje eh, epizodu z, tohoto obla- z této období, kdy se rodili děti z dopady talidomidu. Eh, bylo to opravdu velmi šokující, protože to bylo reálné. A znám lidi, kteří žijí, kteří jsou přeživší Eh, tohoto přípravku. Víme, eh, že tu je eh, zodpovědnost německé vlády, jerské vlády, všech vlád, kde k tomuto došlo, které by měly na pomoci. A nejsem si jistá, co dosáhneme dnešní diskusí. Máme tady komisaře, který je soucitný a máme tady zaangažovaný parlament a máme morální zodpovědnost a povinnost nenechat tuto věc stranou. Není to zase tolik peněz, ale princip, abychom se postarali o tyto obětopovědi, tento princip už tady existuje. Jde o jejich důstojnost a e, jejich trpělivost. Nevzdejme to po této diskuzi, ale pokračujeme dál v této kampani. You, Děkuji, e, paní místopředsedkyně McGuinness. A teď e, paní Gentile. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Ten tato historie obětí talidomidu eh, i nadále určitě je velkou zátěží eh, svědomí eh, různých aktérů politických a institucí a vlád. Samozřejmě se naskytá otázka morální kompenzace těchto nevinných obětí. V mé zemi je to 400 osob, které eh, to převzali eh, náklady eh, za velmi omezené životní situaci a za postižení, které jim bere nezávislost a autonomii protože jim chybí po části těla. Jde o ochranu těchto osob. Je to otázka, která se dostala teď před tento parlament. Tento parlament by se měl zabývat požadavky a sociální zodpovědností. Parlament a ostatní instituce by měly Eh, dostát své zodpovědnosti a měli by učinit eh, přijít usnesením. Jsou tu konkrétní kroky, které jsou nezbytné zvláště eh, ze strany protagonistů celé této dramatické záležitosti. Pan Petrle. Pane předsedo, nejprve chci říci, že se stala tragédie, bylo učiněno bezpráví a z toho vyplývají morální závazky. Ehm, důstojnost dotčených osob ehm, ehm, volá potom, abychom tady učinili průlom a toto musí vést k odškodnění postižených osob, tak aby mohli eh, žít s odpovídající životní kvalitou eh, bez ohledu na to, z jakého státu pocházejí. Ať už byl kdokoliv postižen v důsledku eh, požívání talidomidu, musí dostat odškodnění z komise komise, která postupuje s velkou citlivostí a mluví o tomto tématu, očekávám odpovídající opatření objekt, opatření, která obětem eh, přinesou podporu a pomoc eh, bez ohledu na to, v jakém státě žijí. Z této tragédie už jsme se hodně poučili, ale lituji toho, že všechny mm, postižené osoby ještě eh, nebyly eh, očkodněny. Nedostalo se jim spravedlnosti. Chtěl bych poukázat na to, že musíme postupovat důsledně. Vím, jak se s touto otázkou zacházelo dříve. Mluvilo se hlavně o zdraví, o vědě a podobně. A pak jsme to najednou začali vidět v jiném světle i v případě ostatních eh, přípravků se může stát, že se stanou pochybnými přípravky, které dnes platí za vědecky fundované, za eh, léčené přípravky a nebo za přípravky moderní. Pan Zofodi, paní. Grazie, presidente. In Euro... Děkuji vám, pane předsedající. V Evropě dramatické důsledky eh, talidomidu nejsou odstraněny ani po 50 letech. Stále to představuje velký problém pro velký počet lidí, kteří eh, přežívají eh, v, s velmi špatným zdravotním stavem, potřebují neustálou péči, tím spíše, že stárnou a je tedy třeba aktualizovat eh, nějaký rámec pomoci, je třeba zajistit očkodnění osob, které přežily talidomid a je třeba také se zamyslet nad rozdělením pravomocí mezi EU a členskými státy. Komise by měla intervenovat a požadovat rovné zacházení se všemi oběťmi talidomidu. To chci zdůraznit, se všemi oběťmi. Je třeba překonat rozpory, které existují nejen mezi členskými státy, ale i uvnitř jedné země, například na základě data narození. Mluvilo se o bezpečnosti léčiv, o farmakovigilanci a je třeba zabránit tomu, aby se takové tragédie opakovaly. Děkuji. Děkuji a slovo má nyní paní Šojdrová kolegyně a kolegové vážený pane komisaři eh, děkuji za vaši odpověď. Eh, doufám a domnívám se že je nutné se vyrovnat s minulostí a zajistit aby se chyby neopakovaly. je nutné odškodnit oběti i když jim již nevrátíme zdraví ale je to dluh za špatnou zdravotní péči kterou by měl stát garantovat. léčiva a jejich vývoj užívání a zdravotní péče je přesně to co není možné ponechat volnému trhu protože protože jde o lidské zdraví a životy. z tohoto pohledu mám zprávu z českého ministerstva zdravotnictví o tom že v české republice nejsou známy případy používání thalidomidu které by vedly k poškození zdraví a následně k soudům a sporům. důvodem je pravděpodobně také to že v bývalém československu se kontergan obsahující thalidomid nepoužíval nebyl registrován ani obchodován proto tedy nevznikla tato poškození. ale o to více také podporuji kolegy ze španělska británie německa kteří se zde vyjadřovali aby tyto oběti byly odškodněny. je třeba se také poučit do budoucna v rámci evropské unie a zajistit velkou obezřetnost při vývoji a uvádění nových léků na trh. zdraví musí být prioritou ne zisk farmaceutických firem. jsem přesvědčena o tom že česká republika je v tomto příkladem dobré praxe protože máme dobrou prevenci a přísná pravidla při používání thalidomidu i uvádění nových léčivých přípravků na trh. Paní Stiller. Děkuji, pane předsedo. Eh, oběti thalidomidu v mém volebním obvodě jsou lidé, kteří mají zdravotní problémy, potřebují složitější zdravotní péči a chtějí žít co možná nejvíce nezávisle a Eh, musí mm, přijímat rozhodnutí ve věcech, které my všichni považujeme eh, za automatické. Eh, jako, jsou to otázky jednoduché, které se týkají užívání koupelny nebo, nebo kuchyně. A 6 tisíc přeživších toho, této pohromy se vypořádává s problémy, které jim, které, které, ve kterých potřebují pomoc, aby mohli žít důstojně rozhodně. A je potřeba, aby se eh, jim tedy v tomto pomohlo a eh, je vidět, jak napříč politickým spektrem mm, tady panuje schoda a toto je začátek kampaně, která se povede eh, ne v koloárech a nebo v kancelářích, ale přímo tady na tribuně tohoto parlamentu a tam taky patří. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní paní poslankyně eh, Gardini na jednu minutu a půl. Děkuji. Já bych eh, začala nikoli čísly, která tady už zazněla, ale chtěla bych se vrátit k tomu, co říkalo Združení obětí talidomitu. Italská, italské združení, které říká, že právě díky našim akcím vlastně vznikla farmakovigilance, konečně vznikly a byly ustaveny testy před uvedením na trh Eh, loni jsme oslavili 50 let eh, prvního zákona o farmakovigilanci v Evropě a to musíme vzít v úvahu, protože toto byla skutečná tragédie, která nastala před půl stoletím a která se vyznačuje mlčením a, a zapíráním a, a, a velkou zátěží, kterou nesou ty oběti a jejich rodiny. A je opravdu už dávno nejvyšší čas jednat. My nezodpovídáme za ty oběti, ale jsme zodpovědní zodpovědní, zodpovídáme se před těmito obětmi a omluvy jim nestačí. Takže musíme se snažit Sice my nemůžeme to vykompenzovat, ale měli bychom eh, připravit eh, kompenzaci jejich nákladů například, které mají oni v souvislosti se svým zdravotním stavem, které se navíc zhoršují s postupujícím věkem. Já bych byla dala přednost tomu, aby se eh, o tom hlasovalo a a, a takže apeluji na vás, pane komisaři, je opravdu potřeba najít dohodu mezi obětmi a e, v německou vládou a ostatními vládami a tou německou firmou, aby se s nimi zacházelo důstojně. A nyní má e, slovo paní poslankyně Estras Feragut. Děkuji, pane předsedající. Už uplynulo více než 50 let od holokaustu způsobeného talidomidem. Je to 50 let hamby. Ten lék se prodával pod sloganem, že je tak neškodný jako kostka cukru a důsledek byl tisíce postižených dětí. Ve Španělsku to frankismus skrýval, demokracie nereagovala, soudci hovořili o promlčení, jako kdyby porušení lidských práv mohlo být promlčeno laboratoře, v tomto případě německá laboratoř pošlapávala lidská práva. Ekonomický zájem stal výše než lidská důstojnost, než lidské zdraví. A ta, tuto odpovědnost někdo musí nést a proto žádáme o pomoc komisi. Samozřejmě je tady odpovědnost farmaceutického průmyslu, který prodával a navrhl tento výrobek. Je tady odpovědnost německé vlády, která také umožnila prodej a vývoz a, a to, že se to dostalo na trh. Je tu odpovědnost vlád členských států, které umožnili vstup na trh. Španělsko je jedna ze zemí, kde oběti stále ještě nedostali vůbec žádné očkodnění odůvodnění. A dnes Evropský parlament může udělat mnoho. Můžeme hájit rovnost všech a můžeme říci, že všichni patříme do Evropy, která nezapomíná na nevinné když jako v tomto případě lidé e, trpí, tak je třeba je hájit, protože nesmíme dopustit zapomenout na nespravedlnost. A proto žádám komisi, aby se toho účastnila, aby se nespokojila s diskusí a aby hledala řešení pro oběti. Děkuji. Děkuji. A teď eh, postup ke Pan Pospíšil pane předsedající já jsem s velkým pohnutím poslouchal celou debatu. chci opravdu poděkovat autorům že toto téma téma tohoto nebezpečného léku zde otevřeli na plénu. padala tady strašná fakta že stále nine hundred obětí není odškodněno že některé vlády se staví zády. pan komisař tady říkal co podnikl že v té věci jedná že se schází s oběťmi eh, této velké tragédie nicméně také konstatoval že systém odškodnění není v kompetenci evropské unie. to má samozřejmě pravdu nicméně my jsme politickým orgánem zastupujeme všechny občany evropské unie kteří nás volili ve svobodných a tajných volbách a měli bychom tedy vedle toho jaké máme pravomoci mít také reálnou sílu a mít možnost vytvořit reálný tlak na národní vlády aby se tímto problémem zabývaly. chtěl jsem proto poprosit pana komisaře aby nekončil pouze tím že jedná s oběťmi ale aby také skrze komisi vyvinul tlak na národní vlády a farmaceutické firmy aby nine hundred obětí dostalo odškodnění a ty ostatní alespoň byly odškodňovány do budoucna a mohly žít důstojný život. děkuji. vám, pane předsedající. Já bych chtěla svůj hlas připojit k hlasu kolegů, kteří hájí tyto eh, oběti thalidomidu a především chci připojit svůj hlas k hlasu obětí ze Španělska, protože tyto oběti vlastně jsou diskriminovány na dvakrát, nedostaly žádné odškodnění a e, byla tady zmíněno to združení Avite, které neustále hájí práva oběti, obětí ze Španělska. Je neuvěřitelné, že tady pan Esteban González Pons a někteří další zástupci vlády z lidové strany, kteří k ničemu nepřispěli, tady mluví o socialistické vládě, která se alespoň snažila něco udělat, protože vláda lidovců neudělala vůbec nic po 50 letech e, dochází stále k velké diskriminaci obětí talidomidu v Evropě. Potřebujeme celoevropskou odpověď, jinak se bude jednat o dvojí diskriminaci a to je zcela nespravedlivé. Takže zasáhněte, pane komisaři, rozumně vzhledem k dramatické situaci těchto obětí a zvláště těch ze Španělska, které kvůli tomu, že se narodili ve své zemi s postižením, jsou vlastně diskriminovány na dvakrát. Poslanec Marias. Děkuji. Téma talidomidu je pro nás v našem petičním výboru zvláště důležitým tématem. Tam se vždy znovu diskutuje o tomto věci. Slyšeli jsme všechny názory a myslíme si, že bychom měli pohnout se kupředu s tímto tématem. Musí se na tom mluvit eh, na plénu a dneska je to po druhé. Zvláště se to eh, týká eh, Španělska za režimu Franka. Toto téma bylo tenkrát smeteno ze stolu, neexistovaly na to žádné reakce, ale máme oběti i v jiných regionech, Belgii, Německu, ale i v jiných zemích. Otázka zní, co budeme dělat? musíme přijít s oškodněním pro tyto oběti. Musí to být rozhodnutí ze strany německých farmaceutických eh, koncernů, ale také německého státu, který nese velkou zodpovědnost, protože tyto farmaceutické produkty měly vedlejší účinky. Ale jsou to i vlády, které eh, ignorovali toto téma. Vlády a země, které uvedly tento produkt na trh, je to aktuální téma a proto eh, potřebujeme odpověď ze strany komise, protože to zatím tady nebyla kompetence eh, komise za toto téma. Pan komisař Andriukaitis má slovo. Vážený pane předsedo, vážení eh, poslanci parlamentu, samozřejmě plně souhlasím s vámi všemi. Udělejme všechny věci společně, protože jsem byl velmi eh, eh, angažován v této věci. Diskutoval jsem o těchto otázkách s vládami a také se zástupci farmaceutického průmyslu. Eh, sledoval jsem situaci, díval jsem se na to, jaká rozhodnutí eh, byla učiněna. Samozřejmě eh, se nedá říct, že se neudělalo nic. Ne. Některé věci se udělaly, ale pochopitelně je to minimum, protože máme nové, nové problémy. Musíme se podívat, postarat to, jak podpořit ty, to lidi dnes. Takže potřebujeme řešení. Rád bych slyšel vaš, vás, jak vaše možnosti řešení protože jsme sledovali situaci, analyzovali jsme právní situaci, e, zvažovali jsme, jak se s tím vyrovnat a není to tak jednoduché. Ono není, není možné jen tak říct, pane komisaři, můžete udělat. Já jsem připraven udělat vše, co je v mých silách dnes, zítra a i později. Je to opravdu velmi obtížné. Já jsem lék musíme se o to postarat. Chtěl bych vás požádat, možná bude možné eh, pokračovat eh, a diskutovat o těchto věcech i s národními vládami znovu. Matias eh, tady o tom mluvil, ptal se, proč to není zástupci rady. Já vás rád požádal, abyste tlačili na vlády. Možná budeme moci začít s diskuzemi i na úrovni rady. Já to udělám, je to můj závazek. Ale potřebuji mm, náznaky toho, že tu je plán společné akce, jak se dostat ku předu, jak postupovat společně. Naše diskuze už to bylo před dvěma týdny, jsme diskutovali se zástupci farmaceutického průmyslu a já jsem se jich ptal, jestli tomu rozumí, protože je to jejich morální zodpovědnost Um, je to také zodpovědnost farmaceutického průmyslu a jsem um, připraven to udělat spolu s vámi. Prosím, pošlete témy vaše názory. Někteří byli aktivní. Samozřejmě tady vidíme možnosti, jak třeba přijít s novými e, zákony, ale potřebujeme s, um, nástroje hmatatelné a nejen přicházet s prohlášeními. Toto nestačí. Potřebujeme výsledky. A e, jsem otevřen tomu, budu pokračovat, budu dále sledovat tyto otázky a analyzovat možnosti, jak e, usnadnit konkrétní řešení, e, která pomohou obětem či přeživším. To je naprosto jasné. Ale jak jste říkali, to není jen německá vláda. Jistě, že i španělská, vím, že španělská vláda neudělala z mého pohledu dostatek, ale o tom musíme diskutovat společně s Itálií, Španělskem, Velkou Británií, Švédskem, Německem a samozřejmě i s průmyslem a postarat se o to, jak eh, tyto věci posunout ku předu. Potřebujeme nějaká praktická řešení. Já udělám vše, co je v mých silách, ale eh, žádám také vás, abyste mm, byli aktivní abyste komunikovali s vašimi za, národní zástupci, abyste nadnesli tyto otázky na úrovni národních parlamentů, abyste pozvali výbory e, parlamentů a zvážili, jak udělat něco společně. E, to není jen tak ukazovat a obvinovat ostatní, to je velmi e, závažná otázka. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, za angažovanost. Diskuse tím končí a nyní máme prohlášení komise k